k prohlášení Rady a komise k vztahu mezi EU a Švýcarskem. Upozorňuji poslance na to, že po rozpravě na konferenci předsedů u této rozpravy nebude zařazen postup pro nezařazené řečníky a nebudeme přijímat modré karty. Za radu eh, pohovoří pan Kurkulas. Vážený pane předsedo, vážení eh, poslanci, výsledek švýcarského referenda 9. Eh, února o iniciativě proti masové imigraci vytvořil novou situaci. Na základě třech eh, lidových rozhodnutí za posledních 20 let v Švýcarsku, v posledních 20 letech, ve kterých švýcarský lid schválil volný pohyb osob z EU a jejími jednotlivými členskými státy, výsledek toho posledního referenda není příznivý eh, v volnému pohybu. Eh, velmi eh, těsnou většinou švýcarský lid se rozhodl změnit ústavu a ehm, za, do tří let po referendu zavést znovu kvóty pro ehm, lidi s pobytem a pro pracovní povolení pro cizince, včetně mm, občanů Evropské unie. Eh, lidé samostatně eh, výdělečně činí i eh, zaměstnanci budou těmito opatřeními postiženi. Dále, nový článek švýcarské ústavy zakazuje uzavření nových dohod a zavazuje vládu, aby znovu vyjednala mezinárodní dohody, která, které by mohly být v eh, nesouladu s novými ustanoveními. Ta nová ustanovení jsou docela jistě v nesouladu s dohodou mezi EU a Švýcarskou z roku 2002 o volném pohybu osob. Abych mm, splnili eh, nový článek eh, ústavy, aby se Švýcarsko splnilo, tak musí požádat o obětovené vyjednání této dohody, tak aby tedy mohlo zavést znovu kvóty. Pro nás, pro Evropskou unii, je svoboda pohybu osob eh, jedním z pilířů, které podpírají eh, vnitřní eh, svobodný trh. A tyto čtyři svobody jsou nedělitelné. Švýcarsko se snažilo účastnit se ve stále větším počtu oblastí evropského vnitřního trhu a vyjádřilo přání, že by chtělo zahájit vyjednávání o dalších oblastech. Eh, ve světle tohoto procesu Švýcarsko prostě nemůže očekávat, že prostě eh, zohlední eh, jeho hlasování o omezení volného pohybu. Ta příslušná dohoda je navázána takzvanou gilotinovou doložkou na šest dalších dohod se Švýcarskem, které se mimochodem týkají letecké přepravy, pozemní přepravy, obchodu se zemědělskými produkty a veřejných zakázek pokud dohoda o svobodném pohybu osob bude ukončena, tak by mohl spadnout celý tento balík. Tato dohoda je také nepřímo svázána s asociací e, Švýcarska a s šengenským a dublinským AKI. A to by muselo být omezeno, pokud by eh, byla omezena, byl omezen volný pohyb osob. Pak je tady další otázka související s tím, že protokol eh, rozšiřující eh, volný pohyb osob na Chorvatsko zatím nebyl podepsán a těžko se lze představit, jak by ho Švýcarsko mohlo podepsat ve světle referenda. Zatímco nepřišlo nepřišlo žádné oficiální oznámení od vlády o této otázce. Jsou signály, že to eh, podpis už nemůžeme eh, dále představovat. EU nemůže eh, přijímat diskriminaci mezi svými členskými státy a vyvine veškerou iniciativu na to, aby se vyhnula takovéto situaci. Účast Švýcarska na programech Erasmus Plus a Horizont 2020 a účast je podmíněna účastí Chorvatska na volném pohybu osob ve Švýcarsku. Nyní je tedy, tedy čekáme na oznámení Švýcarska ohledně pode, podepsání protokolu a komise zatím zrušila další kolo vyjednávání, vzhledem k tomu, že Švýcarsko neoznámilo. Jak jistě, vážení poslanci, víte, tak EU se od roku 2008 snaží celkové vztahy se Švýcarskem položit na nový základ. EU má za to, že vysoce složitý systém více než 120 e, e, sektorových dohod se Švýcarskem dosáhl svého limitu a e, je třeba jej doplnit nějakým institucionálním rámcem. Tento parlament podporuje tuto dohodu ve svém usnesení z května 2012. Vyzýváte k pokroku v nalezení řešení nevyřešených institucionálních otázek. Po několika letech průzkumných rozhovorů komise v roce 2013 v listopadu radě předložila návrh vyjednavacího mandátu k institucionálnímu rámci, kterým by se upravovaly vztahy EU a Švýcarska a který byl odsouhlasen na technické úrovni. Rada nyní eh, zvažuje, jak s tímto mandátem dále naložit, tak eh, blízko, tak záhy po švýcarském referendu Rada bude bedlivě sledovat. Další činnost Švýcarska, pokud jde o eh, implementaci výsledků referenda. Švýcarsko informovalo, že předloží implementační plán po tomto referendu do června a příslušnou legislativu přijme do konce roku. Bude potřebovat čas na přeskum švýcarských eh, plánů a eh, abychom eh, reflektovali další kroky na naší straně. Vážený pane předsedající, vážení poslanci, já bych rád ukončil tím, že schrnu situaci. I když respektujeme rozhodnutí švýcarského lidu, tak naše vztahy se švýcarském byly podrobeny zásadní zkoušce výsledkem referenda z 9. února. Vítáme Švýcarsko, že, eh, fakt, že Švýcarsko po referendu potvrdilo, že bude eh, dodržovat své mezinárodní eh, závazky podle uzavřených dohod. EU i nadále přikládá velkou důležitost svým dlouhodobým vztahům se Švýcarskem a je připravená hledat řešení stávající obtížné situace. To potrvá, ale musíme respektovat své vlastní zásady a nemůžeme eh, dát eh, prostor pro eh, přístupu k evropské integraci jako ke švédskému stolu. Toto volný pohyb osoby je jednou z základních hodnot Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Kurkulase. A nyní pan komisář Andor za komise. Pane předsedo, dámy a panové poslanci, Dovolte, abych se vyjádřil k poslednímu vývoji po švýcarském referendu. Jak víte, dohoda o volném pohybu mezi EU a Švýcarskem umožňuje evropským občanům a jejich rodinám eh, přesunout se do Švýcarska a zde provozovat vydělečnou činnost eh, za stejných podmínek jako švýcarští občané kolem 450 eh, tisíc švýcarských občanů uplatňuje totéž právo v zemích Evropské unie a víc než 200 tisíc eh, lidí dojíždějí za prací do Švýcarska každý den. Švýcarsko je propojeno se svými sousedy pomocí infrastruktury, kulturně a také prostřednictvím rodinných svazků. EU a Švýcarsko jsou povinny dodržovat dvoustranné dohody, které umožňují Švýcarsku vstup na společný trh, e, výměna a tak dále to vše je založeno na vzájemné důvěře, zájmu a reciprocitě. Nicméně výsledek referenda z 9. února eh, letos spochybňuje. To znamená, že nyní švýcarské úřady potřebují čas eh, si zjistit, jaké to bude mít konkrétní dopady. Eh, rozhodnutí referenda musí být naplněno do tří let, takže eh, bezprostřední kroky nehrozí. V této době je nezbytné, aby obě strany plnily své závazky podle stávajících eh, smluv. To je prostě smlouva a ta se musí dodržovat a selektivní implementace nebo vybírání si třešniček na dortu není přípustné. Komise bude naslouchat švýcarským návrhům, eh, které budou nyní zvažovány. Ale ovšem nyní na švýcarské straně, aby ponikla další kroky. Nicméně manévrovací prostor je velmi omezený, poněvadž svobodný pohyb občanů je jedním z úhelných kamenů našich vztahů. Je to základní právo a něco, o čem se prostě nebude diskutovat. Těžko se dá představit, jak by imigrační kvóty a preferenční zacházení s některými národy mohou být slušitelné s volným pohybem. Eh, kvóty jsou protikladem principu svobodného pohybu a svobodný pohyb je nejen zásadní součástí společného trhu, který nelze odpojet od jiných svobod, ale je to také součást našich celkových vztahů se Švýcarskem. Je to prostě jeden balík. Kromě toho ovšem eh, tady máme určité přímé důsledky eh, švýcarského referenda. Na základě ústavní změny nás Švýcarská federální rada informovala, že stále ještě vyhodnocuje, zda může eh, podepsat již dojednané a inicializované eh, protokoly, eh, kterým by se volný pohyb osob rozšířil také o Chorvatsko. Komise zcela jasně dala najevo, že očekáváme, eh, že eh, to bude podepsáno tak, jak bylo eh, dohodnuto a že neakceptujeme žádné negativní výjimky. Švýcarská vláda nám sdělila, že bude rozhodovat po období úvah, které končí dubnu. Švýcarsko se účastní mnohých programů, jako Horizon 2020 nebo Erasmus+, a to samozřejmě souvisí s podpisem eh, chorvatského protokolu. Eh, jednání o těchto věcech nebudou pokračovat, dokud Švýcarsko nepodepíše chorvatský protokol. Vzhledem k tomu, že eh, neexistuje mezinárodní dohoda pro stanovení při přidružení Švýcarska Horizontu 2020. Eh, Švýcarsko se nemůže účastnit tohoto programu jako asociovaná země. To znamená, že nebude možné, aby se eh, Švýcaři účastnili jinak, eh, nešli. Myslím si, že zde dnes musí zvítězit svoboda, svoboda a referendum. Pane kolego Borgesio, já vás vyzývám, abyste opustil sál. Pane kolego Borgesio, prosím opustte plenární sál. Pane předsedo, eh, eh, pardon, pardon ještě. Pane kolego Borgesio, opusťte laskavě sál. Eh, pane komisaři Andore, prosím, pokračujte. Děkuji vám. Eh, pane předsedo, já jsem zrovna hovořil o Erasmu+, což je o vzdělání, jak víte. Eh, Švýcarsko Eh, nyní eh, bohužel nebude se moci účastnit eh, grantů pro rok 2014. Ten termín už vypršel, čili Švýcarsko se nebude moci účastnit tohoto programu na stejné úrovni jako členské země. Nýbrž bude mít omezenou účast tak jako třetí země. Chci zcela jasně říci, že toto zmražení v jednání není trest ani sankce, Eh, za eh, vyjádření vůle švýcarských voličů, nýbrž logický důsledek eh, rozhodnutí, které Švýcaři přijali a který byl jasný předem. Nelze, aby někdo předstíral, že to nevěděl a že je překvapen. Samozřejmě my máme Eh, zájem pokračování v dialogu a doufáme, že bude brzy nalezeno řešení. Musíme nicméně vzít v úvahu změněné okolnosti a nepodepsání eh, chorvatského protokolu, čili nebude to business as usual, nepojede se dál, jako by se nic nestalo. Budeme se tedy eh, hovořit o tom, že vzhledem k tomu, že nyní neplatí nebo nebude platit volný pohyb osob, eh, přijde k uplatnění eh, ustanovení tzv. gilotínové, které také ukončí platnost dřívějších smluv. My předpokládáme, že eh, velice brzy eh, do roka a do dne budeme mít stají se Švýcarskem zase v pořádku a stejně přátelské jako dříve. Děkuji vám, pane komisaři, a nyní řečníci za frakce. Paní kolegyně McGuinness za tři a půl minuty. You, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. My v našem parlamentu nespochybňujeme výsledek hlasování občanů Švýcarska ani jejich právo, jakožto suverénní země, hlasovat o záležitostech, které je trápí. Ovšem to, co dneska děláme u nás v parlamentu, je analyzujeme důsledky jejich rozhodnutí. Hlasování bylo jasné, 50,3 procenta jejich občanů chtějí omezit pohyb lidí do Švýcarska, včetně občanů Evropské unie. Ano, vím, že v regionech byla veliká podpora tam, kde například ani nevidí takový veliký pohyb eh, občanů z Evropské unie. Ovšem toto je výsledek referenda. Zásadou našich vztahů s eh, Švýcarskem jsou naše dohody o volném obchodu ze 70. let, dále je to z 99. roku a z roku 2004 další dohody, včetně dohody z roku 2002, kde hovoříme o volném pohybu občanů. Řekla bych, že práva přichází ruku v ruce ze zodpovědnosti. A Švýcaři vědí často, co od nás očekávají, když podepisujeme tyto společné dohody. A my velice jasně rovně sdělujeme to, co očekáváme od našich partnerů a od našich přátel ve Švýcarsku. My můžeme interpretovat výsledky tohoto referenda Švýcařů jako snahu ukončit dohodu s EU. Ovšem není tomu tak, protože Švýcaři hlasovali pouze o jednom prvku, pouze o jediném prvku jejich dlouhodobého vztahu a dohod s Evropskou unii, především pokud je o omezení přístupu do Švýcarska občanů třetích zemí, včetně občanů EU. Ovšem svoboda pohybu lidí, to je jedna ze základních součástí naší dohody se Švýcarskem a je to zásadní princip Evropské unie. Evropská komise řekla a mnoho komisařů dneska rovněž sdělilo, že je nemožné obmezovat volný pohyb lidí a zároveň očekávat, že budeme těžit z volného pohybu zboží, služeb a kapitálu. Jejich vláda uznala, že došlo k systémové změně v našich stazích na základě tohoto referenda a jeho výsledků jsou si vědomí toho, že došlo k obrovské nejistotě i v našich stazích. Pokud vím, tak mnoho podniků uvažuje o relokalizaci své základny mimo Švýcarsko, právě protože došlo k tomuto pocitu nejistoty. Naši švýcarští partneři prostě si jenom vybírají, komu by chtěli umožnit přístup v rámci volného pohybu osob. Hovoří se zde dokonce o zavádění kvót. Ovšem to není možné. Kvóty jsou protikladem toho, co jsme dojednali s našimi švýcarskými partnery. Před třetí, mm, ano, víme, že máme tři roky na implementaci tohoto referenda a jeho výsledku. Ovšem vláda již reagovala na tento výsledek tím, že nepodepsala protokol s Evropskou unii rozšiřující volný pohyb osob na občany Chorvatska. A to je právě to rozhodnutí ta nemožnost, neschopnost podepsat, ano, znamená, že v podstatě eh, dojde i ke zrušení vědeckých programů, rozhovorů o Erasmu a tak dále. A jistě naši kolegové z Chorvatska chtějí, abychom se zastali jejich práv. Já si nemyslím, že svíčáři chtějí skutečně prolomit a zničit naše silné svazky. Ovšem následujících třetí letech se musíme opravdu velice jasně zabývat. Následky dohody můžou být vyjednány, projednány opětovně, ovšem nemůžou být zásadním způsobem změněny a nemůžeme zde přijít s nějakou pozicí nezměnitelnou a očekávat, že ostatní změní jejich pozici. Ovšem lid Švýcarska promluvil a proto Evropská unie rovněž musí hovořit jasně. My chceme, aby byly všechny naše dohody plněny. My bráníme zásadu volného pohybu osob jako jeden ze základních zásad EU a chceme, aby ze švýcarské strany zazněly jasné věci a jasná slova. Děkuji kolegyně Megenes a teď kolega Svoboda na dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. A švýcarský eh, lid promluvil a my musíme to, to výsledek vzít eh, na a eh, vědomí. Ovšem nemůžeme být potěšeni, že evropským občanům jsou odnímána pracovní místa. A to jsou takové obecné věci. Eh, že vám to je jedno, nebo že vám to není jedno, eh, jestli odpadají pracovní místa, no tak eh, prostě to musíme akceptovat. Ale já bych chtěl poukázat na, abych ocitoval na ten švýcarský hlas. Cituji Curišské noviny 9. února 2014. Nejenom došlo k změně systému, Eh, u přistěhovalectví, ale řekli jsme jednoznačně eh, ano spochybnění vztahu mezi eh, Švýcarskem a mm, v EU. Ano, a tady se liším od paní McGuinness. To je mm, zásadní rozhodnutí. Nejedná se o první rozhodnutí. Pomenujte, vzpomeňte si na rozhodnutí o minaretech nebo o vystoupení nebo o rozdělení, pardon. To si musí Švýcarsko rozmýšlet, ten vztah s s Evropskou unii úzký, má si ho nechat nebo ne. To je samozřejmě ústřední otázka, a, a, a, kterou a, si musí Švýcaři jasně zodpovědět. To je e, ústřední otázka dohody mezi Evropskou unii a Švýcarskem. To není žádná vedlejší věc, která se tady jen tak mimochodem prohlasovala. A je to také ke škodě Švýcarska, protože řada Švýcarů eh, pracuje ve Švýcarsku, eh, v Evropské unii. My nemůžeme eh, akceptovat, aby ústřední prvek dohody mezi Evropskou unii a Švýcarskem tady byl zrušen. Samozřejmě i ve Švýcarsku byly některé věci, které k tomuto vedly. Například jeden známý z švýcarských odborů eh, teď pracuje na eh, iniciativě eh, k minimálním platům. A, a oni se báli sociálního dumpingu podle naší legislativy, protože oni tam často mají jiné kvalifikační úrovně a tam by sociální dumping býval neznal, a, ten nevedl k takovýmto důsledkům, ale mm, Tady o to eh, bychom neměli tedy odlížet a závěrem řeknu, Švýcarsko eh, eh, chce naše peníze hm, i peníze z daňového z daňových úniků, banky tomu napomáhají, ale nechce přijímat naše pracovníky. To samozřejmě nechceme a nemůžeme přijmout jako Evropská unie. Děkuji. Děkuji kolegovi Svobodovi a teď kolega Gallagher na dvě minuty. Děkuji. Jako předseda parlamentní delegace s odpovědností za vztahy se Švýcarskem jménem své vlastní eh, frakce ALDE také bych eh, rád vyjádřil nesmírné zklamání eh, z výsledku nedávného referenda. Samozřejmě, musíme to přijmout jako demokratické rozhodnutí švýcarského lidu. Rozhodnutí, kterému nyní e, čelíme, je velice složité, obtížné a je to hodně ožahavá otázka. Je tady kolega, který e, tady dnes mával švýcarskou vlajkou, nám nepomohl, ale e, myslím, že bychom neměli říkat nic, co podnětí situaci. Ekonomika švýcarská, Evropské unie je hluboce provázána. Více než 60% švýcarského exportu jde do Evropské unie a Hm, eh, švýcarský eh, obchod eh, se sousedním německým státem Bardenským Württemberským je vyšší než se Spojenými státy. Podle nedávné studie Credit Suisse hm, se ukazuje, že 80 tisíc pracovních míst možná nebude vytvořeno do budoucna a švýcarský růst možná klesne o 0,3% v nadcházejících třech letech. Evropská unie by se měla zdržet čehokoliv, co by bylo vnímáno i jako odveta. Nemusíme prostě přihlédnout eh, k nové právní situaci a příslušně reagovat. Evropská unie by měla komunikovat, eh, kde jsou její jasné nepřekročitelné hranice. Pro nás je nepřekročitelná hranice eh, volný pohyb zaručený smlouvami pro všechny občany. Mimochodem bych řekl, že Eh, Izrael i Švýcarsko eh, se účastní 2020 a, a Turecko a Izrael, pardon, a, a nemají žádné dohody. A, a kdybychom tohle a, eh, s, Ehm, vztahy na Švýcarsko, tak tam to tak není a ukazuje to, jak máme eh, roztříštěné vztahy se Švýcarskem. Potřebujeme rámcovou dohodu, která by se postarala o všechny aspekty eh, vztahu se Švýcarskem. Něco, o čem jsme žádali už v roce 2010. A závěrem vyzývám členské státy, aby přijali eh, evropský mandát k vyjednávání. Děkuji. Řečník byl přerušen. A nyní dvě minuty kolega Bendit. Chers collègues, bonjour. Milí kolegové, milé kolegyně, dobrý den. Věci jsou jednoduché. Švýcaři ano, mohou, mohou hlasovat tak, jak chtějí. Ovšem zároveň by měli být zodpovědní potom za toto hlasování, za výsledky hlasování, čili pro mě osobně je to jasné. Veškeré jednání se Švýcarskem by mělo být přerušeno a prostě to všechno padá. My jsme prostě v situaci před dohodami se Švýcarskem a nyní je na Švýcarsku, aby nalezlo řešení. Není to na nás, na Evropské unii, je to na Švýcarsko, aby našli nějaké řešení. Ano, je to úžasné. Jeden týden po hlasování všechny Průzkumy hovoří o tom, že více než 60 Švýcarů by bylo odmítlo tuto iniciativu, kdyby si uvědomili následky. A my prostě je nemůžeme zbavovat její odpovědnosti. My musíme uznat výsledky tohoto hlasování a říct, ano, jste silní, jste velcí, jste autonomní, tak si s tím nějak poradte. Vy si s tím musíte poradit. A když naleznete řešení, tak se vraťte zpátky k nám. Ano, Vous verrez. Uvidíte. Uvidíte že Svíca, Švýcaři se vrátí na kolenou, protože potřebují Evropu. Protože 60 vývozu Švýcarska jde směrem do Evropské unie, protože bohatství Švýcarska záleží, je závislé na našem evropském trhu. Nemůžeme mít všechno, ani Národní front, ani by nenašel eh, eh, takové řešení. Vy jste opravdu hloupí, opravdu hlupáci, protože jste si neuvědomujete si hodnoty Evropy. Právě proto to ještě jednou říkám. Jednoduše Evropa by neměla nyní hnout ani prstem. My máme dohody, Švýcarsko je odmítlo a proto je na Švýcarech, aby našli řešení a ne na nás. Čas je na naší straně, Švýcarsko nyní si musí hodinky správně nastavit. Taková je situace. Děkuji. Herr Kollege Kohn-Bendit. Kolego Kohn-Bendit, já vás eh, vzhledem k tomu, že jste eh, použil eh, slovo kreta, vyzývám k zachování pořádku, to je neparlamentní výraz. A teď kolegyně Ford na minutu a půl. Svoboda pohybu je, je velice důležitou hodnotou pro Evropskou unii a já jsem velmi rád, že žijí v části, v části Evropy, eh, kde by rádi žili mnozí další lidé. Ale musíme také uznat, že toto znamená výrazný tlak na místní orgány a je třeba také naslouchat místním obcím a místním lidem. Ano, otevřená eh, ekonomika a sdělení eh, znalostí a vzdělávání, to nám prospívá, ale musíme naslouchat oběma stranám sporu. Švýcaři nejsou součástí EU a to znamená, že lidé eh, zde mají právo rozhodnout si o tom, jak propustné budou jejich hranice. Je to všem komplikovaná a citlivá zpráva. Švýcarsko není v EU, ale spolupracuje s EU eh, v mnohých oblastech, například eh, financování vědy a výzkumu. Eh, do toho přispívají svými penězi i svými výzkumnými pracovníky. A týká se to lidí, kteří žijí jak tam, tak v Evropě a řeší problémy celého světa a máme společně prospěch z inovací a pokroku, k němuž spolu přispíváme. A nyní hovoříme o sankcích proti Švýcarsku tím, že omezíme jeho účast na výzkumu a vědě v Evropské unii. To může být eh, velmi nešťastné. Některé země prostě si přejí eh, těsnou integraci, jiné ne. Jestliže chceme, aby se mnohé země mohly účastnit společného trhu, eh, budeme muset eh, mnohým zemím umožnit, aby se přidružili volnějším způsobem. A myslím si, že by bylo velice hloupé, kdybychom přijali drastická opatření na odplatu. Děkuji vám, paní kolegyně Ford. A nyní pan kolega Tranta Filidis na jednu minutu. Pane předsedo, eh, ve Švýcarsku došlo k rozhodnutí, které se jen málo liší od rozhodnutí jiných zemí, eh, které by si také přáli omezit příliv pracovních sil. Samozřejmě, že Eh, je na druhé straně potřeba, aby mezinárodní koncerny měly dostatek pracovních sil a uzavřené dohody je třeba dodržovat. Není možné tíhu krize nechávat dopadnout na bedra zaměstnanců. To by zase mohly využít různé fašistické organizace a také Evropská unie, eh, která si přeje aby byl volný pohyb hlavně kapitál, eh, také jedná proti zájmům mnohých pracovníků. Eh, to vše se zmiňuje v souladu eh, v souvislosti s rasismem a fašismem. Je třeba také respektovat jiné země. Pravicově radikální slovník zde nemá místo. Potřebujeme totiž nově uspořádat eh, migraci. Děkuji panu kolegovi Trantafilidisu a nyní paní kolegyně Picoto na minutu a půl. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. 9. února 2014 Švýcaři prostřednictvím referenda rozhodli o své budoucnosti. Švýcaři řekli ne migraci. Stop. A my to musíme vzít v potaz, my bychom neměli odsuzovat eh, tuto svobodnou demokratickou volbu. Co kdyby takové referendum proběhlo v jiné evropské zemi? Jak by vypadaly výsledky? Co kdyby to proběhlo v Itálii? Máme 3,5 milionu nezaměstnaných, mnoho mladých lidí nemá práci, rodiny eh, jsou ohroženy chudobou. 18 milionů lidí je ohroženo chudobou. Pokud by takové referendum proběhlo v Itálii, nevíme, jak by vypadaly výsledky a Italové si myslí, že rovněž, že pracovní místa by měli mít především oni a že sociální dávky by měli pobírat eh, nejprve oni, Italové a nemigranti, kteří očekávají dávky, aniž by platili daně. pět milionů lidí u nás v Itálii nemůžou ani jít k doktorovi, nemůžou si koupit léky, protože nemají dostatek finančních prostředků. Pro tyto italské občany, pro švýcarské občany, britské občany, oni mají pocit, že už eh, nemohou dále snášet aroganci Evropské unie. Pokud nebudeme mít pracovní místa pro naše občany, pokud stát nezajistí služby svým vlastním občanům, migranti musí zůstat za hranicemi. Obvinování komise, obvinování z rasismu, to je špatný způsob řešení tohoto problému. Evropa prokázala ještě jednou, bohužel předseda přerušil. Eh, tohle debata, to byl polotování hodný spetákl. Ono eh, tady eh, vlastně musela být televize, aby viděli eh, voliči ten autoriza, autoritativní eh, charakter eh, této EU. To je zcela neschopnost se postavit výsledku demokratického hlasování. Ne, pane Konbedite, nemá vůbec smysl tady začít být sprostý, protože uh, Eh, ten strach z hromadné imigrace ve Švýcarsku souvisí s tím, eh, že Švýcaři si znovu chtějí určovat, eh, jak se jejich země pod za jakých podmínek bude vyvíjet vpřed. Chtějí být šéfem ve vlastní zemi a nesouvisí to vůbec s xenofobií nebo čímkoliv jiným. Jde, to, jde o návrat zdravého rozumu. A mám pro vás ještě špatný, špatnou zprávu, protože jednou ve Francii, v Nizozemsku, ve Vlámsku možná přijde přijde eh, stejné referendum a přišel by stejný výsledek a 25. Eh, května také přijde zúčtování s těmito vašimi hodnotami. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego Klásy. Eh, tolik zapsaní řečníci. A nyní za komisi pan komisař Andor. Vážený pane předsedo, poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, mnoho z vás v této diskuzi se zmínilo o tom, že volný pohyb pracovníků a právo poskytovat služby volně mezi Evropskou unii a Švýcarskem existuje dlouho, již od roku 2002 tak aby z toho těžili obě dvě strany. Naše vztahy se Švýcarskem jsou dlouhodobými úzkými vztahy, pevnými vztahy. Švýcarsko je v centru Evropy, sdílí stejné hodnoty, čelí stejným výzvám globálním. To znamená, že jejich budoucnost je jasně v Evropě. A nyní je na Švýcarsku, aby reagovalo na následky tohoto referenda. Ovšem my samozřejmě budeme s nimi spolupracovat se švýcarskou vládou, tak aby naše vztahy byly založeny na mm, novém základě, který by byl akceptovatelný pro obě dvě strany. Děkuji. Děkuji, pane komisaři Andore, a nyní pan Kukulas za radu. Děkuji, pane předsedo. Eh, dámy a pánové, jak bylo zdůrazněno ze strany komise, se Švýcarskem máme eh, dlouhé tradiční vztahy, těsné vztahy a Švýcarsko patří k našim hlavním obchodním partnerům. Naše ekonomiky jsou těsně, těsně propojeny, ale je třeba připomenout, eh, že volný pohyb osob patří eh, mezi čtyři základní svobody. Je to jeden z úhelných kamenů společného trhu a nemůžeme si z nabídky svobod vybírat. Je to balíček, který patří dohromady a platí pro všechny členské země i partnerské země. Plně respektujeme rozhodnutí švýcarského lidu, ale také očekáváme, že Švýcarsko bude respektovat své závazky podle mezinárodních dohod. Chtěl bych eh, se zmínit o důležité věci, eh, kdy eh, rada si povšimla útoku a negativních nálad vůči osobám, které souvisí s výsledky švýcarského referenda. Bohužel tyto projevy jsou nebezpečné pro vnímání Eh, těchto událostí a nahrává to populismu a xenofobie. Eh, veřejné mínění eh, je přímo spojené s politickými s prohlášeními a také s různými předpoklady. Takže děkuji vám. Děkuji vám, pane Kolkolasin. Dámy a pánové, tím končí debata k tomuto bodu. A nyní eh, dám slovo panu Golnišovi podle eh, článku 151 k osobnímu sdělení. Pane Golniši, já vás nicméně chci upozornit, že mě to nikomu